jsem obdržela od výboru FAM žádost o konzultaci Evropského hospodářského a sociálního výboru, pokud jde o přípravu zprávy z vlastní iniciativy o postavení a právech žen s postižením. Pokud do 24 hodin žádná politická frakce nebo eh, počet poslanců odpovídající alespoň eh, po, eh, tomu nízkému Prahu nepředloží eh, námitky, tak bude eh, toto eh, předmětem hlasování. Chtěla bych také informovat, že ve středu spolu